aby změnili trest smrti jiným úměrným trestem. Takto, ne doživotím. Děkuji. Eh, děkuji panu, to vymaga osobně. Děkuji. To je asi něco, co bychom měli eh, prodebatovat. Ono nelze takto tady to rozhodnout teď. A teď budeme pokračovat. Příslušné rakouské orgány mě informovaly, že paní Hela Runner byla nahrazena panem Heinzem Beckerem a to od 1. dubna 2011. Chtěl bych tohoto nového kolegu přivítat a připomenout, že ve smyslu článku 3 odstavec 2 jednacího řádu do té doby, než budou prověřeny jeho eh, ověřovací eh, listiny či mm, vyřešeny případné spory, tak pan Becker bude zasedat tedy parlamentu a vykonávat svá práva na základě písemného prohlášení, které musí podepsat, a to o případné neslučitelnosti jeho funkce. Jste přítomen, ano, a přeji vám vše nejlepší. Děkuji. Vše hodně štěstí. Pan Trevor Coleman mě informoval, že již není členem Evropy, svobody a demokracie a e, je nyní nezařazeným členem, a to od 25. března 2011. Další pod, bod, podpis aktů přijatých podle legislativního postupu. Chtěl bych vás informovat, že spolu se předsedou rady ve, v úterý e, tedy podepíši e, tyto akty ve smyslu pravidla 74 a názvy těchto legislativních aktů jsou vám k dispozici. Nyní změny programu eh, zde byl přijat 23, eh, 21. Eh, března byl přijat konečný návrh parlamentu, ale a byl rozdán, žádné změny se netýkají pondělka, ale pokud je o čtvrtek, tak zde pokud je o zprávu pana Fernandese který se týká odhadu hm, parlamentu na rok 2012, tak Eh, frakce EFD eh, e požádala o odložení hlasování na květnovou plenárku, květnové plenární zasedání. Nyní bych chtěl dát slovo eh, panu Andrasen, aby předložil tuto žádost. Paní Andrasen, pardon, děkuji. Já, my jsme požádali o odložení hlasování o zprávě Fernandez Důvody jsou jasné a především se týkají tého odstavce zprávy, kde se hovoří o domech evropské historie. Rozpočtový výbor vydal konfliktní a zavádějící čísla k tomuto projektu. Příkladem toho je, jsou ty e, provozní náklady, e, které jsou 13,5 milionů, ale toto číslo je daleko vyšší než to původní, které jsme e, Eh, které nám bylo řečeno. Podle nás by to mělo být 10 milionů a já jsem tedy potom byla obviněna, že jsem lhala tedy v médiích, že jsem předložila číslo, které je přehnaně vysoké. Já myslím, že takto by se s námi nemělo zacházet, ale je zde jasný konflikt zájmu, poněvadž my zde máme předsedu rozpočtového výboru, který je i členem dozorčí rady eh, Domu evropské historie, i když on nemá za to žádnou odměnu a nikde jinde, v žádném jiném parlamentu nelze tolerovat podobný konflikt zájmu. To je přece úplné narušení eh, mm, všech postupů. Je třeba to vyjasnit a do té doby musíme odložit hlasování o této zprávě. Děkuji, já to chápu, říká pan předseda. Chtěl by někdo se vyjádřit pro tuto žádost? Je někdo pro tuto žádost? Pan Speroni. Pane předsedo, já myslím, že by bylo vhodné to odsunout, poněvadž jde o 4-5 týdnů a mm, v mezidobí bychom mohli věc prostudovat, eh, připravit argumenty. Jak jsem to pochopil, jde o miliony eur Eh, z kapes mm, evropských daňových poplatníků a tudíž jsem pro tuto žádost, tedy od, odsunout hlasování. Ano, děkuji. Chce někdo se vyjádřit proti, proti této žádosti? Prosím. Pane předsedo, já bych chtěl říct dvě věci. Nejprve rozpočtový výbor udělal práci, jak měl, a eh, Eh, ten eh, předložil návrh odhadu na rok 2012 s tím, že ale o tom musí parlament diskutovat a hlasovat na plenárce v souladu s jednacím řádem a v souladem s tím, jak jsme to dělali v minulém roce. Samozřejmě frakce mají různé názory a mohou se tedy v debatě vyjádřit. Za druhé, já nechci, aby někdo eh, říkal, říkám to paní Andrásen, která zná velice dobře tuto agendu, aby někdo říkal, že jakožto předseda rozpočtového výboru, eh, roz, pardon, rozpočtové kontroly, jakožto člen dozorčí rady, eh, Domu Evropy, že snad zde mám nějaký osobní konflikt zájmu. Já tam nejsem jako soukromá osoba. Ne, já jsem tam jakožto předseda rozpočtového výboru, který byl jmenován rozpočtovým výborem, aby ho zastupoval v tomto orgáně a to stejně jako předseda kulturních eh, záležitostí také eh, tam eh, zastupuje výbor pro kulturu v tomto orgánu. Zcela přirozeně a normálně. Děkuji. Pokud někdo toto napadá, tak já rád dám tento svůj mandát k dispozici a slyšet věci jako konflikt zájmu. Pane předsedo, pozor na to, hm, protože nelze takto urážet lidi. We vote. Kdo... Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro eh, žádost paní Andreasen? Kdo je proti? Prosím, zdržel se, takže tato žádost neprošla. A nyní přejdeme ke středě. Pokud jde o eh, rozpravu o jednotném trhu, eh, tak eh, frakce EPP požádala, aby návrhy usnesení by bylo možné předložit na závěr prohlášení komise o veřejných zakázkách. Takže jde o to, abychom mohli přijmout usnesení. Návrh je přijmout usnesení. A může někdo z EPP představit tento návrh? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Frakce PP e navrhuje, abychom stanovisko pana komisaře Barniera, která se bude týkat eh, veřejných zakázek a rozvíjení toho to systému v EU, abychom to doplnili stanoviskem parlamentu, protože by to velice prospělo celé věci a dalo by to více smyslu z hlediska obsahu a proto prosíme o podporu. Děkuji. Chce se někdo vyjádřit pro ten návrh? Ano, paní Beres, prosím. Madame, Madame Beres. No? Frau Gebhardt. Ich bin Frau Gebhardt. ich bin Frau Paní Gebhardt. Já jsem paní Gebhardt, ne paní Perez. A chci říct, že podporuji návrh eh, frakce EPP, protože je to opravdu smysluplné, abychom o tom diskutovali. Měla bych pouze jednu prozbu a už jsem o tom hovořila s koordinátorem pro IMCO panem Švábem. Totiž, abychom tento týden nehlasovali o usnesení, ale abychom o tom usnesení hlasovali až v květnu, protože jsme ještě neměli dost času na to, abychom v rámci frakcí si to projednali asi i mezi frakcemi. Proto říkám ano, je dobré to dát na pořad jednání, ano k usnesení, ale chci, abychom o tom hlasovali teprve až v květnu. Děkuji. Kdo by se chtěl vyjádřit? proti tomuto návrhu. Proti. Nikoho nevidím, takže budeme hlasovat, kdo je pro žádost frakce EPP. Děkuji, kdo je proti. Zdrželi se? Tím byl návrh přijat. Co se týče tohoto pořadu, jednání, bude se postupovat takto. Máme se tady návrhy na usnesení, bude to zítra, úterý v 10 hodin. Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení, které se týkají tohoto usnesení, budou ve středu v 10 hodin. To je lhůta. Lhůta pro pozměňovací návrh ke společným návrhům usnesení bude středa 6.4. 11 hodin. Hlasovat budeme ve čtvrtek 7.4. Bude to odpoledne. Tímto máme opravdu velký v mnoho práce, co se týče tohoto tématu. Máme to velice naplněné, ani ne ke čtvrtku. EFT si přeje, abychom uskutečnili debatu o tématu případu IBV v Číně. Tato debata by se odehrála na základě článku 122 nepořadu jednání, a to místo rozpravy o Zimbabwe, která byla původně naplánovaná na čtvrtek. Poprosil bych zástupce, aby se vyjádřil, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan Ai Weiwei a byl asi nejznámějším čínským umělcem a disidentem a vždy měl možnost svobodně hovořit. Nicméně v neděli byl zadržen na pekingském eh, letišti a údajně je v, ve vězení. Já bych chtěl využít této příležitosti proto, abych eh, protestoval proti tomuto kroku čínských úřadů, ale zároveň bych vám chtěl říci, že eh, možná budeme muset znovu zvážit další naše účast na um, summitu um, vedoucích politických nebo politických vůdců v Pekingu, který se bude zanedlouho konat. Je nutné, abychom více tlačili na čínské úřady, aby propustili pana Ai Weiwei. A původně se plánovalo, že naléhavé usnesení o Zimbabwe by bylo nahrazeno usnesením o panu Ai Weiwei, ale po krátké konzultaci, pane předsedo, se zdá, že je možná zde příležitost, aby se hovořilo o eh, Côte d'Ivoire, neboli pobřeží slonoviny ve středu a ve čtvrtek bychom místo pobřeží slonoviny mohli hovořit o usnesení o Ai Weiwei. Já jsem to konzultoval s dalšími politickými skupinami a zdá se, že souhlasí s tímto způsobem změny pořadu jednání. Samozřejmě toto je komplikovaná změna a my musíme projít celým tím postupem a to detailně. To znamená, že první návrh je, aby o pobřeží slonoviny se nehovořilo ve čtvrtek odpoledne, ale ve středu. Pravděpodobně v 8 hodin, protože jindy nebude čas. Takže v 8 hodin 30 až 35 minut by bylo pobřeží slonoviny. A tím by se vytvořil prostor na téma Ai Weiwei a na pomoc panu Ai Weiwei. Je to jasné pro všechny? Nějaké připomínky pro, někdo je proti? Nikoli, takže kdo je pro tento návrh? Nikoli. Já bych chtěla se zcela krátce vyjádřit pro, protože středa odpoledne tam je velice mnoho témat a proto bych poprosil, aby se rada a komise ve svých stanoviscích eh, velice omezila časově a abychom eh, pan místo předseda opravdu dbal na dodržování řečbické doby, jinak dojde k totálnímu chaosu. Ještě, takže jinak bych poprosila, abychom pana místo předsedu takto podpořili. Děkuji. Dobře, bereme to na eh, vědomí, zmíníme to na předsednictvu. Kdo by se chtěl vyjádřit, kdo je pro tento návrh, kdo je proti? Děkuji. A, takže tento návrh byl schválen. O panu Ai Weiwei v Číně se bude hovořit ve čtvrtek odpoledne a o pobřeží slonoviny se bude hovořit eh, kolem 8 hodiny večer ve středu. Another proposal of Madame... Dále je zde návrh paní Gebhardt. Vážení kolegové, musíme učinit poslední rozhodnutí. Paní Gebhardt, mohla byste znovu formulovat svůj návrh? Pane předsedo, já jsem prosila o to, aby to hlasování o usnesení o veřejných zakázkách, aby toto hlasování bylo přeloženo na květen, což přirozeně znamená, že ty lhuty pro pozměňovací návrhy a tak dále budou odpovídajícím způsobem také prodlouženy a vy jste o tom ještě hlasovat nenechal. Chtěl by někdo vyslovit podporu? Eh, chtěl by někdo říci něco proti? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Hm, vzhledem eh, k tomu času na eh, předložení pozměňovacích návrhů, já si myslím, že je dostačující. Hm, já si myslím, že to stačí. Kdo by chtěl hovořit pro nebo kdo je pro návrh paní Gebhardt? Kdo je proti návrhu paní Gebhardt? Děkuji. Takže návrh byl přijat. Tímto jsme schválili pořad jednání. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu na pořadu jednání, a to je zpráva paní Guillaume. Jedná se o minimální normy pro řízení v členských státech pro přiznávání odnímání mezinárodní ochrany. A nejdříve ale paní Intvert, Intveld. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručná. Nebyla jsem si úplně jistá, kdy to máme zmínit, ale před dvěma týdny uh, po několika eh, internetových útocích, počítačových útocích eh, se eh, administrativa rozhodla, že ehm, zabrání vnějšímu přístupu webmailu a to na týden. Já si myslím, že to je přehnané. Já si myslím, že je potřeba toto vysvětlit. Mě by zajímalo, jestli to bylo opodstatněné nebo jestli to bylo jenom preventivní opatření a jak zranitelný je náš počítačový systém. Děkuji. Děkuji vám. My to zjistíme a pošleme vám informace.